speaker. Yeah. <laughs> Okay, colleagues. I think we'll, we'll make a start. Dobrý den, kolegové. Dovolila bych si začít. Děkuji všem, kterým se podařilo zde, sem dnes dostat přes zrušené vlaky, autobusy, dokonce i letadla. Někteří z vás dlouze cestovali autem. Jsem vám velice vděčná, je to výborné, protože jiný um, čas pro tuto schůzi by se nepodařilo najít. E, bod číslo jedna pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Já navrhuji, abychom položku 9, e, to je výměna názoru o zprávě z vlastní iniciativy e, o činnosti smíšeného parlamentního shromáždění AKTEU. E, Pana Gorence, pan Gorenc nemá pocit, že by bylo třeba si na toto téma vyměňovat názory. Takže v únoru snad se má o tom hlasovat a souhlasíte, kolegové, že bychom si o tom nevyměňovali názory. Zároveň bych ráda navrhla, a nemám tady ještě všechny frakce, ale že bychom díky tomu mohli přehodit poslední dva body pořad jednání, čili zpráva Noiser o dohodě o partnerství v oblasti eh, rybolovy a Senegalskou republikou pokud pan Neuser bude souhlasit, že bychom to předsunuli před pana Mimicu a nyní se dívám na eh, koordinátory, dokonce bychom mohli i hlasovat o té zprávě. Je to hlasování bez pozněcí návrhu, není to kontroverzní, myslím si, že nemá cenu tady eh, setrvávat do čtvrt na sedm, takže pokud by se vám podařilo spravit všechny vaše kolegy v politické skupině, že bychom hlasovali v 16.15. Eh, před panem komisařem Mimicou, tak asi nějak. Je to velice jednoduché hlasování, nekontroverzní, takže pokud by se to podařilo, by to bylo výborné. Nevím, kolik potřebujeme, abychom byli usnášení schopní členů, ale ušetřili bychom tím čas. Pokud tedy souhlasíte s těmito dvěmi změnami, tak bych si dovela pokročit dále a tedy položky 11 a 12 před panem komisařem Mimicou a tím odsouhlasíme pořad jednání. Výborně. Bod číslo 2. Schválení zápisu ze schůze konané dne 3. listopadu. Máte je ve svých složkách, tedy máte tento zápis. Pokud máte nějaké námitky před koncem tohoto zasedání, zpravte sekretariát. Pokud nikdo připomínky mít nebude, bude tento zápis považován za schválený. Děkuji. Další bod, to jsou vzdělení předsedkyně. Mám jednu věc, na kterou bych ráda upozornila. Ve čtvrtek dopoledne, v 9 dopoledne, se bude konat společné zasedání výboru DV s výborem pro rozpočtovou kontrolu, tedy KONT, k zvláštní zprávě účetního dvora k Haiti. Poté se bude konat výměna názoru s panem komisařem Nevanem Mimicou o postupu absolutoria, na něž jsme rovněž zváni. Zasedání se bude konat ve čtvrtek ráno v 9 v místnosti 4Q1. Možná to ještě jednou připomeneme, zejména tu místnost před koncem této schůze. Haiti, to všichni vědí, kteří už tady nějaký ten pátek jsou, že tam kolem toho bylo mnoho různých záležitostí, takže možná, že se nám to bude hodit, abychom tam byli přítomni. Nemám žádné další sdělení. Bod čtyři Oznámení komise. To asi nyní nemáme. On, pan komisař, nám sám může říci, co má na srdci, když tady bude osobně. A Pět. Doba vyhrazená pro otázky. Nemáme ani oznámení, ani otázky. Tímto se svižně dostáváme k bodu číslo 6. To je výměna názoru k udělení absolutoria za rok 2013, souhrný rozpočet EU. A já bych ráda navrhla, abychom jak souhrný rozpočet EU, tak i um, rozpočet pro Evropskou komisi, tedy 6 a 7 pojednali společně. Tím by se vše zjednodušilo. A protože původní zpravodaj za ten rozpočtový rok už není poslancem, bylo na mě jako předsedkyni tyto zprávy sepsat a ještě než sama vystoupím, než tedy komise se k tomu vyjádří, tak vám sdělím pár připomínek k oběma absolutorium. Nejdříve k tomu souhrnému rozpočtu a komisi. Vítám nové zaměření a rovněž nový způsob provedení. Kdysi jsme se eh, zaměřovali pouze na samotné účetnictví, jakým způsobem se to účet zaúčtovává. Nyní se pohlíží rovněž na kvalitu a na dopad eh, těch peněz v praxi, když už tedy byly eh, utraceny. Eh, problémy všichni víme, eh, nedostatek ehm, úvěru z humanitárních rozpočtových položek, o tom jsme už diskutovali s předchozím komisařem a víme, že to působí obrovské problémy v rámci DG DEVCO a i v ECHU protože úředníci pak tráví spoustu času tím, že se snaží ty peníze různě přesouvat Um, přelévat z jedné sklenice do druhé a zároveň to škodí prestiži naší unie a v oblasti humanitární pomoci rovněž spoždění plateb může stát životy a vést k opravdovým škodám. Já jsem se sešla s představiteli nevládních organizací, tím mi sdělili, že rovněž mají problémy, takže doufám, že v rámci rozpočtu rok 2015 se s těmi problémy budeme snažit vypořádat. Další to jsou kádrové střihy, máme stále méně personálu a zejména ta služba pro vnější činnost nesmí vést k zanedbáváním, případně k nižšímu monitoringu. Další věc to je ten fond pro evropský rozvoj. Tam potřebujeme se lépe zaměřit na redukci chudoby v subsaharské Africe. To je ta část, která je eh, nejvíce zaostává eh, ve vztahu k rozvojovým cílům tisíciletí a je třeba eh, určitou konzistentnost, tak abychom byli věrohodní při dodávání jak prostředku, tak cílu, tak pomoci a podporujeme závěry účetního dvora, ten zejména ten nový přístup k rozpočtové podpoře, je to důležité zejména pro ty rozvojové země a může se učinit ještě více. Budeme zde mít generálního ředitele generálního ředitelství DEVKO se dostaví mezi nás v lednu, aby pohovořil konkrétně o rozpočtové podpoře, jak to funguje, jakým způsobem k tomu komise přistupuje, co může ten příjemce od komise čekat a odpoví na veškeré otázky. Takže to je konec mého krátkého vstupu. Chce se někdo ujmout slova? Vidím Erike Gereo. Ještě někdo, že bychom si udělali takový seznam? Pan Görens? Dobrá, tak Enrique jako první. Gracias, eh, Linda. Děkuji. Děkuji, Linda, za tvé úvodní informace a také za skutečnost, že jsi se jako předsedkyně našeho výboru chopila tohoto tématu. Před dřívější navrhovatel stanoviska již není poslancem tohoto parlamentu. Téma plnění rozpočtu, o tom budeme ještě za chvíli hovořit s panem Mimicou, s panem komisařem, je všeobecným problémem v celém parlamentu a je to také problém, který je překážkou pro mnoho aktivit zde v parlamentu a také pro mnoho opatření Evropské unie celkově. Nyní je například zablokován rozpočet na rok 2015, protože ještě nebyly uhrazeny veškeré platby, které byly splatné, které měly být uhrazeny v roce 2014. A každý rok zde diskutujeme o tom, že, by, že existují oblasti, kde mělo být plněno, kde mělo být uh, uhrazeny platby a není to tak. A vzniká deficit, který se neustále přenáší dále a dále do dalšího rozpočtového roku. To je problém, který se týká nás bezprostředně ve výboru pro rozvoj, ale e, týká se také celkově financování Evropské unie. A samozřejmě ovlivňuje i práci parlamentu jako spoluzákonodárce v otázkách rozpočtu. Nyní k tématu, kterým se zabýváme dnes. Zde se opětovně ukazuje, že Evropský rozvojový fond není dostatečně flexibilní. zejména pokud jde o to přenášet peníze do jiných rozpočtových linií, pokud vznikne naléhavý problém, na který je třeba zareagovat. Jasně se to projevilo například u krize, kvůli, která vznikla kvůli nemoci Ebola. Tady je velice obtížné získat prostředky na odpovídající programy. Existují nástroje, jako například ty tzv. state building contracts, což je také jistý typ eh, rozpočtové pomoci. Toto má podpořit země v tom, aby byly schopné zareagovat sami. Co tím vlastně chci říci? A říkám to ne pouze jako člen výboru pro rozvoj. Říkám to jako poslanec Evropského parlamentu a jako člen socialistické frakce. Chci říci, že rozpočto, problém s rozpočtem je obecný problém, kterému se budeme muset věnovat seriózním způsobem a týká se to také našich vztahů s radou, pokud pohledneme do budoucna tak si myslím, že bychom měli dříve či později propůjčit rozvojovému fondu více flexibility, zejména co se týče aktivy, které se týkají rozhraní mezi rozvojem a reakcemi na krize. Tady třeba by byla možnost zareagovat rychleji a pružnějším způsobem, než tomu bylo doposud. Pan Gerenc? Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám několik otázek. Uh, zvláště k Evropskému rozvojovému fondu, ale také eh, bych se rád zeptal eh, na rozvojové cíle milénia. Nejprve by mě zajímalo eh, zjistit, protože víme, že nejenom OECD, ale i další organizace během let upozorňovali na to, že je nutné, aby politika rozvoje eh, trvala na tom, aby projekty byly kvalitní. Nevím přesně, do jaké míry jsme vzali toto v úvahu ehm, a zároveň, jak se nám daří překonávat překážky, které se eh, objevují na v této problematice. A za druhé by mě také zajímalo, Zda bychom mohli zvážit jednu věc, kterou jsme vyjádřili již mnohokrát, týká se trojstrané spolupráce, kde může eh, Evropská unie zasáhnout formou různých fondů, potom sama rozvojová země jakožto příjemce pomoci a pak druhá země Evropské unie eh, může eh, se podílet tím, že bude poskytovat technickou pomoc. A v každém případě je důležité být eh, efektivnější a samozřejmě eh, k tomu, aby ta politika byla účinná, je potřeba eh, spolupracovat dobře se zeměmi, s nimiž máme vztahy a zároveň používat zásadu diferenciace. Když tedy budeme implementovat tuto politiku v rámci současného období, musíme mít také dostatečné prostředky pro eh, tuto technickou pomoc, protože technická pomoc může být tím základem, tím klíčem k úspěchu eh, spolupráce v oblasti politiky rozvoje. A moje další otázka se týká rozpočtové pomoci. Podle našeho názoru si právě rozpočtová pomoc zaslouží podporu za podmínky, že bude splňovat určitá kritéria. K těm kritériím patří také podpora občanská občanské společnosti, což musí jít ruku v ruce s rozvojem parlamentní dimenze politiky. Mohla by nás komise informovat o aktuálním stavu eh, dodržování této podmínky a zda vůbec komise bude schopna nám nabídnout podrobný popis dopadů Eh, rozpočtové pomoci na rozvoj občanské společnosti v zemi příjemce, eh, v zemi, tedy, která se těší rozpočtové podpoře. Děkuji. Děkuji. Nyní dáme slovo Heidi Hautele a pak panu Neuserovi. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych ráda jenom ověřila, zda diskutujeme o bodu 7. Ano, hovoříme o bodech 6 i 7 společně, tedy rozpočtové absolutorium a také ERF. Eh, e Dovolím si tedy poznámky na eh, k dvěma problematikám. Problematika blendingu je pro nás ještě kontroverzní, protože v každém případě musíme být schopni vy- získat prostředky od soukromých subjektů, ale jedna věc mi dělá starosti. Mám pocit, že komise příliš mnoho podporuje velké projekty a ve vztahu k blendingu, zvláště v oblasti energetiky, si myslím, že bychom měli trvat na tom, abychom se zaměřili také na menší investiční projekty eh, mimo hlavní rozvodnou síť, které jsou decentralizované a které podle mých zkušeností mohou výrazně na pomoci vymítit chudobu, zvláště ve venkovských odlehlých oblastech. A ještě bych ráda obrátila pozornost na doporučení Evropského účetního dvora ze zprávy 16 2014 na téma blending. Doporučení uvádějí, že investice, které jsou eh, podniknuty bez příspěvku EU, by měly být tedy takto realizovány. To znamená, že není nutné je podporovat ze strany Evropské unie a někdy může blending vést k nové dluhové bublině a to je zcela jistě něco, čemu se chceme vyhnout, zvláště po eh, zkušenostech zadluženosti rozvojových zemí. Samozřejmě zadluženost ohrožuje i země rozvinuté. A nakonec bych ráda zmínila, že podle zprávy účetního dvora je nezbytné hodnotit mechanismus mechanismus v oblasti blendingu, zvláště z hlediska adicionality, transparentnosti a odpovědnosti. Já si myslím, že právě z této zprávy Evropského účetního dvora bychom měli při našem hodnocení vycházet. A v každém případě si musíme připomenout, že blending v žádném případě nesmí být výmluvou pro eh, změnění podmínek pro oficiální rozvojovou pomoc. A myslím si, že kolega Gerenc tady uvedl něco velmi užitečného, když hovořil o rozpočtové podpoře. Uvědomme si, že existuje nová dohoda o rozpočtové podpoře ze strany EU. A víme, že komisař Píbalks toto nazval smlouvami na základě dobré zprávy, good governance contracts, a vychází z toho, že právě rozpočtová pomoc, jak řekl i pan Gerenc, by měla vycházet na, z rostoucí účasti prvků občanské společnosti, protože to vše je důležité právě pro tu odpovědnost. A to je také takovou hozenou rukavicí v rozpočtové podpoře. E, to je ode mě vše zatím. Děkuji. Děkuji. Pan no- Neuser. Eh, Já bych rád zmi- učinil několik zásadních eh, poznámek. Myslím si, že debatu sice vedeme správně, ale nezmiňujeme ten základní problém, což je permanentní nedostatek financování pro rozvojovou politiku. Členské státy zredukovaly evropský rozpočet, což má dopady i na nás a na naši politiku. A proto si myslím, že tady je zásadní to, jak se postavíme k našim členským státům. Pokud věříme eurostatistice, já ji věřím, tak více než 80 evropských občanů podporuje dobrou rozvojovou politiku, kterou chceme provádět. A zároveň budeme mít ale celkově v příštích letech k dispozici méně peněz. Znamená to tedy, že se musíme věnovat tomuto zásadnímu problému a v členských státech bojovat za to, aby nám poskytli odpovídající výši finančních prostředků. Co se týče té rozpočtové pomoci či podpory, Tady si myslím hrají klíčovou roli delegace EU v těch jednotlivých rozvojových zemích, které musí velice přesně a konkrétně zanalizovat a prověřit, do jaké míry tato rozpočtová podpora funguje. To je naše zásadní místo, na které se musíme muset spolehnout. Takže potřebujeme také dobrou kontrolu delegací EU přímo na místě. A ještě jedna věc. To, co mi říkají EU delegace, tak nějak spíše stranou, je to, že si velice štěžují na to, jak konkrétní dopad v praxi mají ty rozpočtové škrty Dochází k tomu, že se omezují programy, je jich méně, nevládní organizace jsou žádámy, aby programy a projekty přenesly, odložily na další rok eh, pak eh, žádáme nevládní organizace, aby sami to jaksi předfinancovali, což je naprosto neúnosná situace pro práci přímo na místě. Bohužel žádný z odpovědejících eh, zástupců neřekne veřejně, že mají ty a ty problémy. V tom jsou velmi zdrženliví, ale pokud my jako poslanci se s nimi konkrétně o tomto bavíme, tak nám to takto říkají. Myslím si, že jako EU eh, si skutečně vystavíme blamáži, pokud budeme tak velice spořit s našimi penězi, Eh, pokud budeme takto a pokud se budeme snažit oddalovat projekty, či je nějak rozvolňovat, jak jsem ji zmiňoval, mít je méně intenzivní. To jsou, myslím, zásadní věci, které bychom měli zohlednit také při naší diskuzi o celkové rozpočtové situaci. Děkuji. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil. A pardon, Enrique. Solo quería apuntar un, una cuestión adicional. Děkuji, pouze jeden dodatečný dotaz z mé strany. Účetní dvůr poukazuje na to, že počet chyb či případů špatné administrativy projektů, že tedy míra chybovosti je ve výši asi 3,5%. A není to nějaké dramatické číslo, ale stále to ne, nevypadá, že bychom tady měli skutečně jasné, výrazné zlepšení ve srovnání s minulostí. Neustále je poukázováno na chyby ve zprávě a my bychom se přece měli spíše snažit o to, abychom v této věci měli pozitivní vývoj, tedy aby rok od roku se nám míra chybovosti snižovala. Proto vyzývám komisi, aby v této věci projevila ještě větší úsilí, tak aby hodnocení ex ante, hodnocení projektů ex ante, ještě zlepšila, tak aby nedocházelo k takto vysoké míře chybovosti ve výši 3,5 Otázka pro komisi. Máme tady otázku pana Gerence, pak otázku dalších kolegů z hlediska dopadu na provoz a problematika rozpočtové podpory byla zmíněna několika kolegy, zvláště dopad, který to má na rozvoj občanské společnosti a parlamentarismu vůbec parlamentu jakožto pilíře demokratického rozvoje. Nevím, zda na tu otázku můžete odpovědět již dnes, ale v každém případě přijde také v lednu generální ředitel, bude hovořit o rozpočtové podpoře, takže pokud nebudete moci odpovědět již dnes, tak můžete svému nadřízenému říci, aby zde o tom pohovořil v lední. Problematika blendingu. A to si myslím, že politická záležitost, jak zmínila kolegyně Heidi, není to záležitost auditorská, kam vydávat prostředky to je spíše otázka pro pana komisaře, zda se zaměřovat na podporu velkých projektů nebo menších projektů v oblasti energetiky a Samozřejmě můžeme si klást otázku, jak to eh, navazuje na oficiální rozvojovou pomoc. Eh, samozřejmě eh, financování rozvoje, co je oficiální rozvojovou pomocí, co jí už není. Samozřejmě budeme rádi, když se komise k tomu vyjádří a celkové problémy s nedostatkem financí, rozdíly mezi platbami a vyčleněnými částkami. To je všechno, co zcela jistě bude komise v následujících letech muset řešit. A a také vysokou chybovost. Eh, jak tu chybovost snížit? To je aktuální otázka. Pak je tady pan Fakur eh, z DG Devko. Prosím, představte se výboru. Myslím, že je to vaše první vystoupení tady. Merci, madame la présidente. En effet, je suis... Děkuji vám, já jsem Dick Bagir, jsem ředitelem rozvoju na generálním ředitelství pro rozvoj a spolupráci. Děkuji vám za eh, návrh stanoviska, které je velmi pozitivní z hlediska politiky rozvoje, jakožto nástroje spolupráce a rozvoje eh, ve vztahu k rozpočtu a musíme si uvědomit, že to je právě dobrá cesta k zlepšení chybovosti, k výskytu eh, chybovosti, který by se měl snížit. Máme k tomu doporučení a na základě toho budeme muset také prokázat, že pomoc je vydávána v souladu s politickými cíly a také efektivně, eh, abychom prokázali správné využívání prostředků. Nejenom to, že se prostředky náležitě využívají, ale také, že projekty přinášejí konkrétní výsledky. A to vše eh, prokazuje eh, efektivnost naší pomoci. Ještě abych se vrátil k zvládání eh, finanční stránky, včetně ke snížení bydo, chybovosti pod 3%. A naším cílem je tedy dosáhnout těch 3% a méně. To zcela jistě už toto je dobrý signál. A také zároveň se neschodneme na Eh, dvou chybách jsme se neschodli s účetním dvorem, které tedy v důsledku toho vedly ke zvýšení chybovosti. Normálně naše chybovost je mnohem nižší. My jsme proto Evropskému parlamentu, konkrétně Výboru pro rozpočtovou eh, kontrolu, eh, předložili naše právní argumenty. Obecně si myslíme, že zpráva účetního dvora ukazuje, že koncepce systému kontrol je správná, ale v každém případě má ještě rezervy. Je potřeba ji zdokonalit, to potvrzuje také studie DEFCO, že tam existuje ještě reziduální chybovost. A také, jak jste řekla, paní zpravodajko, řada těch chyb vychází z jednání mezinárodních organizací, ať už Eh, protože není dostatek reportingu z hlediska využívání finančních prostředků a nebo nejsou dostatečně včas předloženy dokumenty k transakcím. Také jsme zaznamenali problémy s některými příjemci, konkrétně z řad občanské společnosti, nevládních organizací, které nevykazovaly dostatečně tyto přijaté prostředky, ale v každém případě je potřeba zlepšit zprávu fondů na základě akčního plánu z roku 2013, který eh, přijal generální ředitel eh, pro rozvoje spolupráci a to se samozřejmě odrazí také v každoročních aktivitách. A eh, jenom zmíním rozpočtovou podporu, ehm, víme, eh, že já ještě nemohu samozřejmě poskytnout úplně přesné informace v odpovědi na tuto otázku, ale 50 transakcí, které byly analyzovány účetním dvorem, měly jenom tři chyby, tedy z 20 je tady, z 20 tady je tady výrazné zlepšení, které jsme zaznamenali na fondech za poslední období od roku 2011. A co se týče úvěrů pro platby, víme, že právě rozvojová politika je takto financována od konce roku 2013 a na konci roku 2014 pokud jde o rozpočtovou spolupráci, měli jsme zde zhruba 700 milionů nesplacených faktur, které se týkaly ať už politiky spolupráce, práce rozvoje či politiky sousedství, to bylo převedeno na ředitelství pro šíření. V každém případě je potřeba mít flexibilitu pro to, abychom využili maximální objem úvěru, které se plateb, které tedy eh, lze využít a v každém případě musíme prioritizovat tyto platby tam, kde máme malé podniky, malé nevládní organizace směrem právě k těm partnerským zemím, které jsou nezranitelnější, kde máme 700 milionů eur pro následující rok, také pro rok 2015 máme rozpočet, který bude nižší, než jsou naše potřeby na základě politických potřeb a samozřejmě Devko eh, se také setkává jako eh, ostatní ředitelství se snížením rozpočtu běžný provoz o 2% eh, a to vidíme v víceletém rozpočtovém rámci a pro naše Eh, ředitelství, to znamená o 20 pracovníků méně pro 2015, 2016, kde samozřejmě bude o 20 pracovních míst snížen stav v našem ředitelství v následujících dvou letech. A samozřejmě musím ještě říci z hlediska eh, prostředků pro aktivity tak je tady nominární hodnota, která zatím byla blokována od roku 2005 a sníží se také počet eh, osob na smlouvu, které které pro nás pracují. To znamená, že již dochází ke změně eh, ve stavech zaměstnanců, ale v každém případě to znamená, že musíme pracovat efektivněji, ehm, využívat prostředků, včetně lidských zdrojů, které máme eh, efektivněji. Proto probíhá také hodnocení pracovní zátěže, workload eh, assessment, assessment, kde je potřeba také stanovit, které z projektu jsou nejprioritnější, například Latinská Amerika, Azie, kde se třeba zaměřujeme nyní na subsaharskou Afriku a politiku sousedství. Také jsme zavedli systém monitorování monitorování, teda stáleho monitorování podle dere, delegací systém Optimus, který rok za rokem umožní rotaci pracovníků, ať už na stálý pracovní úvazek nebo na smlouvu a ta rotace bude probíhat podle priorit. Dochází tedy k úsporám a v každém případě se maximálně snažíme využívat těch zdrojů, které k dispozici máme. Co se týče blendingu, to je nástroj, který eh, nejprve byl využit v nástroji pro eh, sousedství, pak se aplikoval na další zeměpisné zóny ve finančním rámci v posledních letech a hm, můžeme očekávat eh, za

nové pokyny komise z hlediska rozvo- politiky rozvoje a e, v každém případě důle, bude důležité mobilizovat platby, e, které chce mobilizovat komise, například pákový efekt, e, který budeme moci využít tak, aby za každé euro, které komise investuje, jsme získali až 20 euro od Banky pro rozvoj v rámci Evropské unie, abychom takto odblokovali další finanční prostředky. Eh, uvědomujeme si, děkujeme, tedy jsme vděční účetnímu dvoru za vyjádření i k problematice blendingu. V každém případě budeme jejich zprávu ještě analyzovat, stejně jako budeme analyzovat jejich doporučení a budeme je realizovat. Také budeme eh, případ od případu případu hodnotit skutečnou přidanou hodnotu blendingu, tak aby byl dostatek příležitostí, tak aby blending, který Eh, bude k dispozici, vždycky umožnil financovat projekty, které by nebylo možné financovat z jiných zdrojů a dotací. To je ode mě zatím všechno, snad jsem odpověděl na většinu otázek. Děkuji. Um, Já jsem si zrovna uvědomila, vy jste vyslal ty informace výboru KONT, ale výbor pro rozpočtovou kontrolu formuluje otázky, ano, a vy jste jim to odeslal písemně, ale já si říkám, nemohli byste i nám odeslat tyto otázky o těch dvou oblastech. Víte, o čem hovořím? jestli byste byl tak hodný a vyslal nám kopii toho mailu, protože já tam budu spolupředsedat na tom čtvrtečním zasedání a našim členům našeho výboru taky by se to hodilo. Není problém, mohu to zaslat i dnes, mohu zaslat tu odpověď, kterou jsme poskytli. Ano, děkuji. Výborně. Oni si totiž všichni změnili jména a tak dále, tam Kokobu a tak dále v tom minulém volebním období. Nevidím, že by ještě někdo měl nějaké otázky k této problematice. Lhůta pro podávání podměcích návrhů je pondělí 15. prosinec ve 12 hodin a hlasovat se bude 21. ledna. Tedy prosím, milí kolegové, opravdu přijďte ve čtvrtek dopoledne, budeme mít i představitele komise. Některé tyto odpovědi, k ním se ještě vrátíme, plně si je vysvětlíme, tak abychom v lednu mohli zasvěceně hlasovat. Děkuji vám. Dobrá. Nyní teda přecházíme k bodu číslo 8 pořadu jednání. Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2013 a politice Evropské unie v této oblasti. Zpravodajku máme paní Hautala. E, my tady e, už tradičně děláme tak, že když je to druhá AFET, tak parlament se snaží reagovat. Rada pro zažní záležitosti 23. června letošního roku schválila tuto zprávu, ta se zabývá minulým rokem a důležité je, aby i náš výbor k tomu zaujal stanovisko, protože Evropská unie se snaží prosazovat lidská práva a zejména v rozvojových zemích to má obrovskou váhu. Tedy už neprodleně. Poprosím paní Hautalu, aby k tomu řekla pár slov. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem bohužel byla nucena s tím stanoviskem přijít ve velmi krátké lhůtě. A to je důvodem, proč když to bylo odesláno k překladu, tak jsem tam ještě zapracovávala průběžně eh, pár změn. Myslím si, že k tomu někdy dochází i u jiných zpráv. Já ty dodatečné změny později ještě vysvětlím. Nejdříve na úvod. Záleží opravdu velice na tom, aby ta hlavní zpráva, za kterou je odpovědný pan Pancery v tom podvýboru pro lidská práva, aby tedy obsahovala ty nejzávažnější připomínky týkající se unijní rozvojové politiky spolupráce a právě v tomto kontextu i lidských práv. Já jsem s panem Pancerem už hovořila, on se ubírá směrem, který mi připadá velice eh, prospěšný, chce se zmínit i o trendech v rozvojové politice, čili o tom, co se týká nás, přestože to se pisuje za AFET. Zopakuji tedy nejdříve na úvod to, že bez lidských práv žádný rozvoj nemůže být, se nemůže konat a že Evropská unie opravdu zakládá celý koncept rozvojové pomoci na lidskoprávním přístupu. A chci upozornit na úlohu unijních delegací, těch vztahů s partnerskými zeměmi a rovněž na úlohu mezinárodních organizací našeho členství. To jsou tedy často donátoři a partneři v tomto úsilí. Zároveň nesmíme zapomínat i na to, že Členské státy se musí účastnit této rozvojové pomoci a i tam neustále zdůrazňovat váhu lidských práv. E, tedy e, program na rok 2015 a po roce 2015 tam chceme dosáhnout toho, aby lidská práva byla mainstreamována, tedy aby se stala takovým základním pilířem a rovněž i e, se to musí projevit konkrétními cíly v rámci cílu tisíciletí. Tedy z pohledu rozvoje je klíčové připomenout, oč zde jde v praxi, tedy aspekt lidských práv v kontextu mm, hospodářského vývoje, kulturních práv, a sociálních práv a právě v těch vnějších vztazích se to musí neustále objevovat. Například Evropská unie musí respektovat a prosazovat mezinárodní standardy v oblasti pracovních podmínek a rovněž i sociální ochrany. To se musí stát přímo nástrojem, systematickým nástrojem k vymícení chudoby ve všech eh, obchodních smlouvách tam musí být operativní sociální doložky. Sice je tam už máme, zatím ale ještě nejsou závazné. Další věc, kterou bych tam ráda viděla, je takový silný odstavec o podnikání a lidských právech, který má obrovský význam právě pro rozvojové země a naše vztahy s nimi. Tam bychom měli prosazovat právně závazný rámec pro podnikatele v kontextu lidských práv. Tam máme konkrétní potřebu aby v rámci toho rámce vždy byly nějaké opravné prostředky, například sankce, pokud vidíme, že nějaký podnikatelský partner závažným způsobem porušuje lidská práva a rovněž musíme zajistit obětem tohoto porušování příslušné odškodnění v tom nejširším slova smyslu, takže to je věc, která by si myslím, by se měla z právního pohledu objevit systematicky. Koherentnost rozvojové politiky. Tady jsme svědky určitých eh, symptomů toho, že i naše vysoká představitelka eh, paní Mogherini se zajímá o prosazování našich rozvojových cílů a proto si myslím, že stojí za to právě jí připomenout, že lidská práva se musí stát ještě důležitějším prvkem její vnější politiky. Jako příklad, když máme například ty eh, dohody o mm, přednostním zacházení, ty preferenční dohody, tam musí být prosazovací mechanismy, tak abychom byli schopni konkrétně reagovat, kdykoliv se dozvíme o porušení lidských práv s našimi, u našich obchodních eh, partnerů práva na půdu, na využívání půdy. To je rovněž praktický příklad, kde můžeme kombinovat lidská práva a rozvojovou pomoc. A i zde se musíme snažit dosáhnout závazných pokynů či guidelines, které předejdou zabavování půdy, krádežem půdy, záborům a tady společně s OSN se musíme přesunout do oblasti agroekologie Vím, že i naše skupina už přihlásila pozměňovací návrh. Nedávno byl bohužel zamítnut na plenárním zasedání v té zprávě o podvýživě. Já bych ráda na všechny vás kolegy apelovala. Podívejte se na to ještě jednou. Například degradace půdy. To je obrovský problém v rozvojových zemích a pokud nebudeme zároveň myslet na ekologický aspekt, na ochranu půdy, co by ochranu životního prostředí, tak mnoho našich snah přijde na zmar. Další věc, vývoj bezpečnosti v oblasti lidských práv a že unijní delegace vždy musí velice citlivě být schopny detekovat ty včasné signály ty prekursory nějakých vážných konfliktů, které samozřejmě pak budou mít vážné dopady pro vládu té které země. V kontextu bezpečnosti, rozvoje a lidských práv tady přicházím s návrhem zmínit, že nejzranitelnější skupiny by měly být vždy v našem hledáčku, například lid, občané s postižením, děti, těm by se mělo věnovat eh, speciální pozornost, kdykoliv se budeme snažit pomáhat, či eh, pomáhat v obnovení fungování země. A pak ještě odstavec o EU a členských státech o zacházení s migranty na našich hranicích z pohledu lidských práv. A pak ještě ten důraz v těch dodatečných připomínkách, které tam teprve zapracovávám, to je například, že je třeba se zmínit o záležitosti lidských práv, vývoje lidských práv z pohledu e, surovinového hospodářství. Tady je důležité například chránit práva místních obyvatel to tady je velice aktuální příklad, například Birma, Myanmar a místní obyvatele v některých těch regionech, kde když přijde mezinárodní firma, tak investuje, těží suroviny a neohlíží se na místní obyvatele. A ještě pár dalších změn v té nové verzi. To je spíš slovní záležitost například u e, lidských práv a misí a rovněž, pokud dovolíte, že bychom podpořili nařízení o e, konfliktních minerálech v závazný dokument. V opačném případě se nepodaří zajistit, aby minerály, které jsou často původcem konfliktu například ve východním Kongu, kde E, to neustále vede k válečným konfliktům, že to kdykoliv se podaří utlumit. Takže to je z mé strany vše. Děkuji. Právě mě bylo řečeno, že paní Mogherini souhlasila s tím, že se dostaví na um, náš výbor. Nevím, kdy to bude, to bude zřejmě v příštím roce. Děkuji, paní předsedkyně. Výborná zpráva. Ehm, pohlížím směrem ke stínovým zpravodajům, někteří tady nejsou. Máme tady eh, Guzman z GUE a pak Mr. Gorenc. Gracias. Bueno, yo creo que para... Děkuji. Jako výraz významu, které má rozvojová spolupráce a lidská práva, musím říci, že tam toho příliš mnoho není v této zprávě. A já si myslím, že by bylo důležité to zdůraznit a dále. Je třeba zmínit, že důležitá překážka pro rozpočtování lidských práv jsou dohody, do kterých Evropská unie nutí chudé země. To jsou obchodní dohody, které nerespektují, nezohledňují hospodářské rozdíly a nejsou tam žádné povinné doložky o lidských právech a rozvojová pomoc se tak stává pouze jedním z nástrojů při obchodních vyjednáváních vynakládáme mnoho prostředků a času na vypracovávání takovýchto dohod a pak velké podniky z Evropy mohou eh, na základě zdrojů chudých zemí, které využívají, eh, generovat ohromné zisky a využívají také práci eh, místních občanů. O tom je třeba hovořit. Proč vůbec hovoříme o lidských právech v rozvojové pomoci, když Evropská unie využívá lidská práva proto, aby vydírala chudé země, protože s nimi uzavírá dohody, které vytvářejí vlastně naprosto volný prostor pro evropské koncerny, které vykořišťují eh, místní obyvatelstvo a porušují lidská práva přímo na místě. Velké podniky toto, takto ty dohody využívají na úkor chudých zemí. Zejména vidíme, že nikdo v podstatě ne, respektuje lidská práva. Takže si myslím, že nemůžeme pokračovat eh, v té politice, kterou dosud máme v Evropské unii. Mám tím na mysli to, že nutíme eh, chudé země, aby souhlasili s našimi obchodními dohodami. Ano, rozvojová spolupráce Evropské unie by jistě měla zohledňovat lidská práva v konkrétních zemích a respektovat ty. Ale my v našem výboru bychom nejdříve měli zanalizovat eh, dohody, které Evropská unie podepisuje s takovýmito zeměmi a měly by tam být povinné doložky